Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's start Dobré odpoledne, dámy a pánové, začneme. Do obdrželi jste návrh programu a nevím, tady má někdo připomínky, či by chtěl někdo něco navrhnout. A pokud ne, tak eh, Ehm, můžeme považovat tento program za přijatý. Začneme prvním bodem programu, což je sdělení předsedy předsednictví výboru Ekon. Chci vás informovat, že naše předsedkyně nyní se zúčastňuje trialogu, který jedná o finanční regulaci a jakmile skončí schůze trialogu, tak přijde sem a ujme se funkce předsedkyně. Dovolte, abych vám přečetl, co mě požádala, abych vám sdělil. Máme velice nabitý program dnes odpoledne a jak jste viděli z indikativního harmonogramu, který jste obdrželi, tak je třeba dodržovat eh, čas pro každý bod. Já vím, že to není ideální, ale i mm, eh, vzhledem k tomuto pracovnímu zatížení jiná možnost není, tak prosím eh, apeluji na řečníky, aby na to nezapomínali, když budou hovořit. Druhé sdělení. Když jsem vás informovala že mimořádní, mimořádné zasedání výboru se plánuje na 5. července v pondělí tedy mezi 19. hodinou a 21. hodinou. Pan komisař Oli Ren nám potvrdil, že bude mít čas a přijde na schůzi výboru a během stejné schůze i návrh zprávy o zlepšení Eh, ekonomického řízení a stability v EU, a to speciálně v eurozóně, tedy tento návrh zprávy předloží pan Fio, zpravodaj k tomuto tématu. A třetí oznámení, sdělení předsedkyně, také jsme požádali o povolení pro další mimořádnou schůzi výboru, a to ve čtvrtek 8. července mezi 9. a 11. hodinou dopoledne návrh programu asi i se bude týkat eh, těch ratingových agentur a eh, výroční zprávy za Centrální banku za rok 2009. Takže to jsou sdělení, které paní předsedkyně si přála, abych vám předložil. Nyní dovolte, abych představil pana se Šemetu, který je komisařem pro oblast daní a celní unii, pro audit a boj proti podvodům. On nám představí hlavní priority, které si stanovil pro svoji funkci. Pane komisaři, máte slovo a máte 15 minut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru. Od poslední doby, kdy jsem tady byl, tak eh, jsem eh, se zaměřil na otázku daní a celní unie. To jsem tedy vám vysvětloval a teď chci říci, abych, eh, teď vám chci říci, jaké jsou priority pro příští léta. A také využiji příležitosti a zdůrazním hlavní prvky legislativního programu Komise v oblasti daní. Krize znamenala, že řada států musela přehodnotit své hospodářské politiky tak, aby Evropa opět se dostala na cestu směrem k prosperitě, což znamená velké rozpočtové úpravy, fiskální konsolidaci na národních úrovních, ale i na evropské úrovni. Nedávné události nám ukázaly, jak členské státy a jejich ekonomiky jsou na sobě závislé. Proto jsem přesvědčen, že Koordinace v EU je zásadní a komise zde má významnou roli. Hodlám eh, použít každý nástroj, abych zajistil, že ty národní daňové politiky budou v souladu. Jsem přesvědčen, že Evropa potřebuje větší prostor pro diskuzi o daních. Z tohoto důvodu pravidelně budu chodit k vám na výbor a budu s vámi hovořit o této tematice. Vím, že vy máte čím přispět. Doufám, že dnes povedeme konstruktivní debatu o třech hlavních pilířích mé daňové agendy. Kvalita příjmů v kontextu posílené ekonomické koordinace v EU, dále příspěvek fiskální daňové politiky k udržitelnému rozvoji a potom dobrá zpráva, respektive výběr daní. Za prvé kvalita příjmů rozpočtu daňových příjmů. Dovolte, abych zmínil, jak je toto významné především v kontextu naší protikrizové strategie. V kontextu stávajících problémů členské státy mm, přijímají mm, velice ambiciozní programy fiskální konsolidace. Nikdo nespochybňuje, jak je důležité mít kvalitní výdaje, že to je důležité i pro růst, ale Vzhledem k příjmům zdaní, to je také velice důležité, stejně důležité. Členské státy budou řešit zásadní otázky, to znamená, jak přehodnotit daňové systémy, jak je nakonfigurovat tak, aby podporovali zaměstnanost, znalostní ekonomiku, zelenější ekonomiku. Investice. Každý členský stát bude rozhodovat podle svých vlastních specifických rysů, ale jsem přesvědčen, že že 27 jednostranných přístupů není ta nejlepší cesta. A je tedy třeba zanalizovat národní režimy, daňové režimy, a to v kontextu strategie utlumování protikrizových opatření. A eh, aby na základě této analýzy členské státy viděly jak, jaké iniciativy přijmou. Již jsem tedy vytvořil pracovní skupinu pro daně, které budu předsedat. Požádal jsem ministry financí, aby jmenovali tam osobní zástupce, tak abychom společně mohli na politické úrovni jednat o tom, jak směřovat k takové daňové politice, která bude podporovat růst. A já zde hodlám i řešit otázku, jak finanční sektor by mohl přispět, podílet se na nákladech na krizi. Politická diskuze zde je kontroverzní a je zde několik nezodpovězených otázek. Třeba ta daně z transakcí, bank, bankovních operací nebo ta bankovní daň. Měli bychom se koordinovat na EU, nebo EU by měla jednat jednostranně, samostatně. A jak potom se budou alokovat příjmy z těchto daní a poplatků? Komise již navrhla první krok a navrhla, abychom přijali tu bankovní daň, což je způsob, vlastně, jak garantovat potom případné, případné selhání bank. Vaše předsedkyně v březnu také přišla s návrhem a my tedy zvažujeme právě tuto bankovní daň, kterou bychom zavedli. Domnívám se, že eh, tento víkend G20 ukázala, jaký zde máme problém, jak je těžké nalézt globální přístup. Musíme tedy se rozhodnout, zdali Evropa do toho půjde sama a bude zdaňovat eh, finanční bankovní sektor sama. A pokud ano, tak musíme teď vyhodnotit dopad těchto daní na konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Za druhé, daně pro udržitelný růst. Nyní dovolte, abych se obrátil na téma vnitřního trhu, který musí být oživen a jaké nástroje přijmout v kontextu strategie Evropa 2020. Jak profesor Monty potrhl ve své zprávě, tak silná ekonomika je eh, založena na funkčních trzích, kde občané a podniky jsou schopni schopny realizovat svůj potenciál. Dobrá daňová politika je zásadní pro hladké fungování vnitřního trhu. A v naší snaze posilovat naši ekonomiku, tak i tímto můžeme eh, splnit takové širší cíle, jako jsou cíle ekonomické, změna klimatu. Ale pořád ještě na jednotném vnitřním trhu jsou velké daňové překážky. Jsem přesvědčen, že daně zlepšíme tak, aby byly levnější, aby to bylo operativnější pro podniky, aby mohly lépe obchodovat přes hranice a investovat. Také i se zaměřujeme na občany. Pan Grech, Greš, Grech při, přijal zprávu, předložil zprávu a hovoří o tom, že musíme pracovat v zájmu těch, kteří denně působí a využívají vnitřní trh, protože zde pořád máme velké překážky, kterým eh, čelí naši občané. Daňová diskriminace například. To je tedy otázka, která je pro mě prioritní. Čeho jsme do posud dosáhli? 27. dubna jsme zahájili připomínkové řízení, kdy jsme se obrátili na jednotlivce, na podniky, aby nám řekli, jaké mají problémy se dvojím zdaněním, na které naráží při přeshraničních operacích V pátek jsme také zahájili mm, připomínkové řízení o přeshraničních podniků s daní, eh, s dědickou daní. A abychom pochopili vůbec, jak ten problém dědické daně je rozsáhlý a podle toho mm, přijmeme politické koncepce. Pokud jde o e, snižování těch nákladů na schodu, a zde například my máme ten návrh, který se týká fakturace DPH. I když ten návrh v radě nejde tak daleko, jako byl ten původní komisní návrh či parlamentní návrh, ale bude to znamenat snižování nákladů pro hospodářské subjekty do budoucna přijmu kroky pro posilování eh, jednotného trhu v oblasti daní, což bude zahrnovat za prvé harmonizaci daně příjmu, mm, eh, správ, příjmu právnických osob. Tady jde o to, abychom se vyhnuli těm nákladným rozdílům, eh, které podniky mají, když řeší systémy různých členských států, to znamená ty, které působí ve více než jednom státě. Za druhé i vydám zelenou knihu o systému DPH s cílem vytvořit příznivější prostředí pro podnikání a i vytvořit solidnější systém, který bude odolnější. Na základě eh, výsledků veřejného připomínkového řízení tak kolegiu navrhnu sdělení, které by mělo definovat akční plán pro boj proti problémům dvojího zdanění, včetně těch problémů s dědickou daní, daní, vydržova, zadržo, daní zadrž, která se zadržuje srážkou a nebo daňově úlevy, také to bude zahrnovat. Já si myslím, že nadešla chyba, abychom i posílili ty ekologické zelené daně vzhledem k, eh, k boji proti změnám klimatu. I proto musíme tedy zrevidovat eh, daňovou směrnici. Již minulý týden eh, kolegium jednalo o eh, revizi směrnice o energetice. I komise se dohodla, že stávající systém nefunguje tak, jak by mohl, to znamená nepodporuje ty společné cíle, jako je větší úspora energií a boj proti změnám klimatu. I během diskuze Mm, mm, jsme eh, slyšeli řadu zajímavých námětů, které vezmou do úvahy při hodnocení dopadu, které bude doprovázet tento návrh novely. A také to předložím co nejdříve. Dále good governance, řádná zpráva daní. Dovolte, abych zdůraznil, jak je důležité, aby členské státy mohly vybírat vlastní příjmy, vlastní daně tedy, a to především teď v této ekonomické situaci. Proto Evropská unie musí účinněji bojovat proti daňovým unikům, podvodům a musí bojovat za řádnou zprávu daní na mezinárodním poli. Jsem rád, že Rada se dohodla že se vytvoří Eurofisk, a to na začátku tohoto měsíce. Eurofisk to bude mnohostranný mechanismus včasného varování pro boj proti podvodům. Na mezinárodní úrovni také i byl učiněn pokrok, pokud jde o daň a rozvoj, to znamená podporovat řádnou zprávu daní v rozvojových zemích. I ECOFIN apeloval na komisi, aby zahájila jednat se Švýcarskem a Liechtensteinskem s cílem apelovat na ně, aby aplikovali principy Code of Conduct eh, ohledně škodlivé daňové konkurence. Nyní moji spolupracovníci začali jednat se Švýcarskem již v této věci do budoucna. Jsem přesvědčen, že musíme si zachovat naše úsilí v boji proti té nekalé nebo škodlivé konkurenci daňové v rámci EU i vůči našim mezinárodním partnerům. Souhlasím s panem Domeniči, který vydal zprávu o dobré zprávě daní. Good governance. A teď my chceme rozšířit ten princip kodexu, Code of Conduct, na třetí země, ale to nestačí i je třeba přehodnotit eh, rozsah tohoto kodexu a to v jednání s členskými státy. Další prioritou jsou diskuze v ECOFINu o takzvaném balíčku Good Governance. To se bude týkat směrnice o úsporách, o správní spolupráci a boji proti podvodům. Bude se to týkat i dohod se třetími zeměmi. Až do posud eh, výsledky nebyly přesvědčivé a předsednictví a e, komise měli velké naděje v tom, ale e, jednání se zadrhla, ale já budu spolupracovat s belgickým předsednictvím, tak abychom se na této agendě brzy dohodli. Pane předsedo, členové výboru, já jsem se zamyslel nad těmito třemi pilíři mé agendy a e, i na, v rámci tohoto přijme komise iniciativy v letech 2011-2012. Já myslím, že zde lze dát velký um, impuls této agendě, protože status quo není možný a nemůžeme ani jednat izolovaně. A e, já jsem přesvědčen, že pokud tomu dáme ten impuls, tak budeme mít daně, které budou spravedlivé pro občany, podniky a členské státy. Moje kroky budou vycházet z této vize. Rada bude rozhodovat, ale vy také máte významnou politickou roli v tomto. Vy eh, v parlamentu vyjadřujete podporu různým věcem a vyjadřujete tu podporu i u vás doma, což je něco, co pocítí jako pokrok naši spoluobčané a naši, naše podniky, protože zatím evropská integrace nebyla dokonána. Děkuji za pozornost a těším se na výměnu názorů. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Rád bych eh, kolegům a kolegyním připomněl, že výbor Ekon již měl strukturovaný dialog se čtyřmi komisaři. Komisařem Almuniou, Barnierem, Rénem a nyní i panem komisařem Šemetou. Děkuji vám za vaše vystoupení. Nyní dávám slovo panu Bulmarovi. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, to, co nám tady říkáte, se dobře poslouchá, dává to smysl. My v Evropské unii potřebujeme posílit diskuzi o daňové politice. To nemůžeme v žádném případě spochybnit, to je pravda. Já bych vás rád poprosil o to, abyste se pokusil společně s námi odhadnout tu situaci po zasedání v Torontu o víkendu. A e, abychom se potom politickým způsobem zaměřili na tím, jak e, si stojíme a kde jsme. Já vám řeknu, co si o tom myslím já. V těch centrálních otázkách jsme se nedostali dále, a to je tedy boj proti krizi, ty centrální otázky. A to proto, že jako Evropská unie jsme neprokázali eh, spojené jednání společné zájmy. Jiné země, které mají jiné zájmy, například Prahové země, nevidí důvod v tom, proč by měli řešit naše problémy, když sami nejsme rozhodni a rozhodnuti konat. A Spojené státy také nevidí důvod, proč řešit naše problémy, když nepředkládáme žádný balíček, co se týče například toho hospodářského posílení, těch nových hospodářských impulzů. A tak je to tedy na nás, nejsme rozhodni, nemáme žádné společné stanovisko a to platí převážně pro otázky, ve kterých vás Evropský parlament poprosil, abyste nám předložil svůj návrh. Řekli jsme tady, v tomto výboru jsme to formulovali a na plénu jsme se na tom většinově shodli, že potřebujeme odhad eh, situace té transakční daně a to je tedy ten centrální prvek toho boje proti krize. To potřebujeme a také potřebujeme eh, tu transakční dání jako centrální zdroj příjmů na, zá, na základě té velké zadluženosti. A proto prosíme komisi, aby nám, Evropskému parlamentu a Evropské unii předložila návrh. Kdy přijde ten návrh? Kdy budeme mít před sebou tu analýzu? Dostali jsme se do bodu, kde už dále nemůžeme provozovat politiku výmluv. Škodí světovému hospodářství, škodí Evropské unii. Nyní musíme zahájit společnou akci. Sázíme na vás, věříme vás, ale vám ale musíte nyní splnit to, o co vás Evropský parlament nejen poprosil, ale k čemu vás Evropský parlament vyzval, a to už před několika měsíci. Děkuji za vaši otázku a připomínku. Mám pocit, že výsledek G20 je poměrně jasný. Evropská unie tam šla z pozicí, že chce hovořit na globální úrovni o zdanění finančního sektoru. Mám pocit, že na G20 proběhla hluboká diskuse a jejím výsledkem bylo poznání, že je velmi těžké se na globální úrovni dohodnout o danění finančního sektoru. Určitě víte, že jako komise jsme navrhli bankovní daň, což by mělo řešit možné problémy v budoucnosti v bankovním sektoru. Nyní se domníváme, že nazrála doba proto, abychom začali jasně řešit, jaké by příslušné daňové návrhy měly na finanční sektor dopady. Už jsem požádal své pracovníky, aby jasně vyhodnotili dopady FTT anebo daně z finanční činnosti, což byl alternativní návrh, který předložila komise i IMF konec konců. Myslím si proto, že v tuto chvíli je potřeba jasně vyhodnotit obě tyto alternativy. Berme prosím v úvahu, že rozhodnutí asi nepadne na globální úrovni. Musíme se zabývat otázkou konkurenceschopnosti. Poté, co proběhne tato analýza, měli bychom to prodiskutovat se zainteresovanými stranami, včetně parlamentu a členských států, a dohodnout se na dalších krocích, které by v této oblasti měly proběhnout. Uh, Děkuji nyní pan Lambert, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane komisaři. A vítám také řadu věcí, které jste dnes řekl. Musím říci, že se to velmi dobře poslouchalo. Jsem rád, že slyším, že se věce rozběhly a že probíhají v plném tempu tyto diskuse v Evropě. Souhlasíme, že v tuto chvíli je potřeba tuto práci ještě zrychlit. Kromě toho jsme velmi rádi, že jste ochoten s námi komunikovat. Zdá se, že tato ochota je upřímná. Ukazujete to od prvního dne, kdy jste tady byl ještě jako kandidát na pozici komisaře. Dále s námi komunikujete a to je určitě velmi dobře. Souhlasíme s řadou vašich cílů. Vítáme také iniciativu Skupiny pro daňovou politiku, Minulý týden jsem o tom hovořil s Hermanem van Rompuyem a byl jsem překvapen, že jeho pracovní skupina, která se zabývá výdajovou složkou rozpočtu, není vůbec napojena na vaši práci. To neznamená, že byste neměli vy nadále pracovat, ale v určitou chvíli se tyto iniciativy prostě budou muset protchnout, protknout, protože v rozpočtu máme na jednu stranu příjmy a na druhou stranu výdaje a je potřeba, aby to šlo ruku v ruce. Souhlasím s kolegou, který řekl, že je potřeba provést inventuru toho, co probíhá na úrovni G20. Musíme odpovědět na řadu vašich otázek. Měli bychom to dělat sami, anebo eh, je potřeba čekat na globální řešení. Totež se týká i třeba otázky prodávání povolenek emisních. Globální dohoda by byla ideální, trvala by dlouho, proto částečně musíme začít sami. Co se týče bankovních daní a ekologických daní, tam bychom měli se postavit do vedoucí pozice. Neznamená to, že bychom to měli dělat hloupě, ale tam, kde jsme se pustili do reform jako první, tak jsme měli pocit, že to podnikům pomůže spíš, než že by je to poškodilo. Takže i v daňové oblasti bychom měli být ambiciozní. Hovořil jste o možnosti eh, konkurenčních dohadů FTC. Já to nechci minimalizovat, ale podívejte se, eh, co jsme říkali v případě obchodování s emisemi o tom, že řada průmyslu přejde jinam, že naše podniky čelí mezinárodní konkurence, je potřeba je chránit. A když se podíváte na čísla, tak uvidíte, že se to netýká 160 sektorů, že se to týká pěti sektorů. Totež u FTT. Myslím si, že bychom neměli být příliš opatrničtí. Domníváme se, že existuje vnitřní trh pro finanční služby a že ten je dostatečně silný na to, aby zvládl i takovouto daň z finančních transakcí. Teď, co se příjmu a jejich rozdělování týče. Zatím ještě nemáme konečný postoj, ale pakliže bychom zdanili finanční transakce, tak možná příjem z této daně by měl jít do Evropské unie, nikoli do členských států. A potom se můžeme bavit o tom, jaká část bude přerozdělena mezi členské státy, třeba tím, že se jim sníží příspěvky do evropského rozpočtu a jakou část budeme používat k navýšení evropského rozpočtu. Měli bychom najít vzájemně výhodné řešení, kdy členské státy část těchto prostředků dostanou, ale na druhou stranu část dostane také Evropská unie. Evropská rada minulý před dvěma týdny hlasovala o e, vizi Evropa 2020. My jsme hlasovali o rezoluci a budeme potřebovat prostředky pro podpoření této strategie a právě FTT by v tomto mohla pomoci. Očekáváte konkrétní návrhy od zelených po parlamentních prázdninách, takže my se nad tím budeme dále zamýšlet a v každém případě s vámi budeme komunikovat a budeme podporovat agendu, kterou jste zmínil. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše laskavá slova a za to, že jste, že jste přivítal také vytvoření skupiny pro daňovou politiku. Já se také domnívám, že je potřeba, aby se spustila politická diskuse k daňovým otázkám v Evropské unii. V tuto chvíli totiž máme následující problém. Probíhá sice dobrá odborná diskuse, ale politická diskuse s ní nedrží tempo v daňových otázkách. Souhlasím s tím, že v rozpočtu musí být výdaje a příjmy v rovnováze, protože fiskální politika se týká jak příjmů, tak výdajů. Měli bychom se dívat na obě dvě strany rozvahy a přistupovat k ním inteligentně. Chceme-li dosáhnout určité konsolidace, která je v řadě členských států potřebná. Zároveň je ale potřeba, abychom konsolidovali inteligentně. Co se týče daní z transakcí, po jednání G20 se situace poměrně vyjasnila. Domníváme se, že je potřeba opravdu dohloubky proskoumat jednotlivé alternativy. My jsme zatím ani podrobně nehovořili o základu. Nehovořili jsme o tom, jestli se to bude týkat pouze akcí a obligací, anebo i derivátů. Protože následně v těchto dvou scénářích by příjmová stránka vypadala úplně jinak. Příjmy jsou totiž odvislé od toho, co bude zdaněno touto daní. Zatím mám v tomto otevřenou mysl. Připravíme návrh, budeme o tom diskutovat s vámi, s členskými státy i v rámci politik, eh, skupiny pro daňovou politiku a uvidíme, jak se dá postupovat dále. Děkuji mnohokrát. Paní Beres, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já nebudu opakovat, co řekli předřečníci, když hovořili o zdanění finančních transakcí, ale kromě vašeho mandátu eh, jakožto člena Evropské komise, tak já myslím, že eh, vy máte obzvláštní odpovědnost. Když se podívám na krizi, eh, do které jsme se ponořili, prosím, trochu zpomalte, protože tady nám nefunguje příklad angličtiny. To nevím, v čem je problém zrovna s tlumočením do angličtiny, dobře, no, to je zvláštní. Ok, just a moment. Euh, a vůbec se vzal si pan komisař sluchátka? Ano. Sorry, Mr. Perez, but that is the to bylo. Tak, já se nebudu vracet k tomu, co řekli předchůdci, předřečníci, když eh, hovořili konkrétně o té aplikaci té, finanční, té daně z finančních transakcí, ale vy, jakožto komisař eh, zodpovědný za předkládání legislativy a jako člen kolegia, tak eh, víte, že v Evropě teď velice eh, Eh, silně na to aspirujeme a chceme reagovat na krizi i tím, že chceme zdaňovat ty finanční transakce. Ale každý den hovoříme o tom, jak tedy zajistit, aby se občané více stotožnili s Evropou. No tak přijměte tuto iniciativu a ať aspoň v Evropě my tedy zavedeme tuto dáň z finančních transakcí a určitě eh, naši spoluobčané to budou kvitovat s potěšením. A kromě toho, Eh, to bude užitečná iniciativa z řady důvodů, které zde nebudu připomínat, ale eh, které eh, znamenají, že to není daň, která by mohla nahradit jinou daň. Ne. Ať je to ta daň z finančních transakcí, ať je to tedy ten záchranný fond, který se bude naplňovat těmi bankovními daněmi. To jsou dvě témata. Pokud jde o to zdaňování finančních transakcí, tak zde jde o to, že to bude mít takový, eh, takovou charakteristiku, regulační charakteristiku. Bude to regulovat trhy vlastně a Kromě toho ještě z toho budou příjmy, ze kterých se budou financovat určité investice, které tak nutně potřebujeme. A eh, zde závěry G20 trošku mě eh, naplňují velkým překvapením. Já jsem se tady na ně podívala a nikde tam nevidím, že bys tam hovořilo o té eh, daně z finančních transakcí. A pokud jde o ten záchranný fond, eh, Resolution Fund, takový ten záchranný garanční fond, tak tam v příloze jedna se to zmiňuje, ale tam se neříká nic konkrétního. V podstavci 21 tam není nic konkrétního. Eh, a eh, nereaguje to na naše očekávání. A navíc v závěrech G20 tam je jedno takové zastaralé téma, ale najednou to tam vyskočilo zase na program. To je boj proti daňovým rájům. To bylo na předchozí G20 přetřásáno, tak já se ptám, jak je to s tímto tématem, to už není v modě, nebo eh, když nám to nedělá starosti. A G20 také hovoří o e, rozvoji. My víme, jakou roli právě ty daňové ráje mají, protože rozvojové země tím přichází o velké příjmy, které by mohly použít na financování vlastního rozvoje. Pane komisaři, já mám e, ještě otázku na tři body, pokud pan předseda dovolí. První, já jsem vás e, slyšela a s potěšením jsem slyšela, když jste hovořil o myšlence, že se oživí to téma konsolidované daně z příjmu právnických osob. To je slovo, které bylo tabu na začátku vašeho mandátu. Je to téma velice zapeklité, ale úplně zásadní téma, pokud chceme zavést ten Montyho balíček. Také mm, byste ale o tom hovořili tak na okraji. Tak já se ptám, na jakém základě byste chtěli mm, zahájit tu činnost? Co uděláte s eh, těmi výstupy, které již máme, které, udělal, které zajistil váš předchůdce? Řekněte nám tedy, jak by to mělo vypadat. A řekněte nám, do jaké míry podle vás tato agenda by měla být eh, propojena s jinými aspekty Montyho balíčku. Já tady mám velkou nedůvěru. Montyho balíček, eh, eh, kde jsou ty nejvíce liberální prvky, které pojedou rychlostí vysoko rychlostního vlaku a potom tam budou další mm, prvky, které se budou týkat daní a ty budou jezdit jako nějaká lokálka, která staví v každé zastávce a to tempo bude více než pomalé. A druhá otázka, ještě doplňující otázka. Já mám dojem, možná jsem to všechno neslyšela dobře, ale byste nehovořil o otázce daňových systémů, které jaksi motivují k krátkodobému odměňování ve firmách, ve statutárních orgánech společností. Takže hodláte to řešit a pokud ano, tak jak? Poslední otázka pracovní skupině, které předsedá pan Van Rompuy, tam se hodně hovoří o sankcích, které by bylo možné aplikovat členským státům, které by se odchylovaly od pravidel, která budou přijata. A, a již po určitou dobu se my s dalšími pozorovateli, my navrhujeme takzvané inteligentní e, sankce, tedy ne, abychom tedy léčili ty nemocné a to by ještě vyprovokovalo takový ten sentiment proti Evropě. Třeba ta myšlenka, když eh, některý stát eh, nebude aplikovat princip deficitu, nadměrný schodek bude mít, tak bude moci eh, zvýšit DPH a tu hm, daň, tedy uhlíkovou daň. A já si myslím, nebo jsem to pochopila, takže snad komise se zamýslí nad podobnými sankcemi, tak můžete nám k tomu něco říci. A jste také zapojen do jednání na toto téma spolu s panem komisařem Rienem. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za řadu otázek. Pokusím se alespoň na některé obšírněji odpovědět. Co se zdanění finančních transakcí či finančních činností týče, tedy těchto dvou alternativ, tak tam bych mohl pouze zopakovat, že oba dva systémy mají své výhody a nevýhody. Je proto potřeba řádně obě dvě alternativy proskoumat. Měli bychom zahájit diskusi s vámi a se zainteresovanými stranami o tom, jak tuto oblast posunout dopředu. Hovořila jste také o podněcování krátkodobých zájmů v eh, odměňování ve statutárních orgánech společnosti a v managementu, tak podle naší analýzy a analýzy Mezinárodního měnového fondu by se toto lépe vyřešilo daní z finanční činnosti, protože ta se zabývá zisky a odměňováním ve finančních ústavech. A podle toho, jak by byla nastavena, tak by bylo možné se právě vyrovnat i s, touto, s tímto pr- problémem a, prosazování krátkodobých zájmů v odměňování. Co se týče CCCTP, tak eh, tam probíhá posuzování dopadů. Požádal jsem své služby, aby se zabývaly tímto návrhem nejenom z pohledu nadnárodních, ale i malých a středních podniků. Chceme, aby tento návrh byl zjednodušen, tak aby mohl sloužit i malým a středním podnikům, které by rády expandovaly do zahraničí. Naše složky nyní pracují na hodnocení dopadů, ve kterém se budou snažit odpovědět na pár důležitých otázek. Zdali bychom měli mít společný základ daně právnických osob anebo konsolidovaný základ a pakliže konsolidovaný, tak jestli by to mělo být povinné či dobrovolné. Toto hodnocení, jak jsem říkal, v tuto chvíli probíhá a mělo by doběhnout ještě tento rok a příští rok bychom potom předložili k tomuto návrh první polovině příštího roku, předpokládám. Teď k sankcím. Kolegium komise bude ve středu diskutovat návrh komise o posílení zprávy společnosti. A chtěl bych k tomu říci, že s Oli Renem velmi intenzivně spolupracujeme. Můj rezort, zdá se, v tuto chvíli by měl zásadně přispět do práce rezortu pana Réna, zvláště v otázce hospodářské zprávy. Máte pravdu, že systém sankcí by měl být nastaven takovým způsobem, aby mohlo intervenovat co nejdříve. Aby nedošlo k tomu, kdy v situaci, kdy členský stát už na tom je špatně, byl vlastně penalizován ještě více. A to je právě oblast, na které Oliren v tomto návrhu pracuje. Děkuji. Nyní pan Klute. Já, dankeschön auch. Děkuji. Pane komisaři, já bych se vlastně rád rovněž zeptal na něco na transakční daň, ale k tomu už bylo řečeno mnohé. Mnozí se ptali, vy jste také k tomu mnohé řekl, proto tuto otázku již nechci opakovat. Ale zájem, který tím vyjádřil každý z předřečníků, ukazuje, že parlament celkově má na této dani veliký zájem a na, to, na tom, aby se v této oblasti něco dělo. To bych rád řekl za svou skupinu, ještě rád, jednou bych to rád zúraznil. My rovněž tuto daň podporujeme, jsme její zastánci a máme pocit, že se v této oblasti musí opravdu rychle něco stát, že to spěchá. To chci tedy ještě jednou zdůraznit. Mm, reakce byla celkem rychlá vzhledem k Řecku i k ostatním státům, co se týče sanace rozpočtu. Tam už byli požádání občané, aby zaplatili mnohé, ale banky jsme ještě nepožádali. Paní Beres říkala, že mm, musíme si nějak usmířit ty občany v Evropě na základě toho, jak to zkrátka se celé nepovedlo. Myslím, že nám ale nezůstává mnoho času. Musíme rychle zasáhnout a přimět banky k tomu, aby nějak podstatnou měrou eh, se účastnili té finanční krize. To je tedy ta první věc, co jsem chtěla říci ze své strany. A další věc, kterou chci říci, je následující. V uplynulých dnech jsem v německém tisku četl o tom, že v Rumunsku je zvyšována daň z přidané hodnoty o 5% bodů. Mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Z mého pohledu to znamená to, že lidé, kteří mají celkem nízké příjmy, jsou eh, zatíženi tou sanací veřejných rozpočtů. A právě ne ty banky, které jsou v převážné míře eh, příčinou té krize. Myslím, že z ekonomického hlediska to také není velmi vůbec neproblematické. Zvýšení daně z přidané hodnoty totiž znamená, že bude zatížen vývoj vnitřního trhu. Předřečníci hovořili o tom, že občané Evropské unie se opět musí nějak smířit s Evropou. A já si tedy myslím, že tento krok zvýšení daně z přidané hodnoty je problematický. Mě by tedy zajímal váš názor na celou věc. Děkuji. Uh. Thank you very much. Uh, uh, on your first... Děkuji. K té první otázce, já myslím, že již několikrát jsem na to reagoval a my se pokusíme o to provést tu hlubokou analýzu co nejrychleji, abychom mohli začít jednat s těmi dotčenými orgány. A pokud jde o DPH, víte, že na evropské úrovni máme minimální sazbu DPH 15 a žádná maximální hodnota stanovena nebyla, i když je taková gentlemanská dohoda, že to maximum by mělo být 25 A tedy v tom rozpětí členské státy mohou si stanovovat vlastní úrovně daně z přidané hodnoty a to teď není jenom Rumunsko, ale ještě další členské státy také mají problémy s daněmi a navrhuje se tam zvýšit sazby DPH. Eh, země, kterou znám nejlépe a která zvýšila sazbu, tak to bylo z 18 do 21 a sousední země mm, dokonce ještě navíc a tak dále. Všichni víme, že ten daňový základ pro DPH je velice široký a zvýšit o jedno procento, tak to potom generuje dost velké příjmy do rozpočtu členských států. A samozřejmě já vás chápu, že mm, chápu tu regresivitu daně, ale členské státy by měly mít také možnost si to si vyřešit ty sociální, případné problémy prostřednictvím sociálních politik. To, co jste řekl, je velice případné a to je také důvod, proč si myslím, že ta pracovní skupina pro téma daní, to je to správné fórum, kde bych se mělo jednat o postupech a praktikách členských států v oblasti daní a také tam by se měly vyměňovat ty nejlepší a ty nejhorší zkušenosti. Tak, aby chom se ponaučili, eh, vzali si inspiraci z toho dobrého a poučili se z chyb těch špatných praktik, které existují v některých členských státech. A většina členských států bude potřebovat skonsolidovat své daně a tudíž bude muset eh, eh, se inspirovat jinde při eh, koncipování těch inteligentních strategií, jak pro oblast příjmovou, tak i výdajovou rozpočtu. Děkuji. A nyní má slovo paní Esaia. Hvá komisary, veropolitika on... Děkuji, pane komisaři. Daňová politika, jak všichni dobře víme, je jednou z, jedním z nejzákladnějších způsobů, jak naplnit cíle hospodářské politiky. Formou zdaňování naplňujeme všechny ostatní politické cíle, které vláda stanovuje v daném členském státu, státě. Společná daňová politika je aplikována pouze na úrovni DPH a právě o tom v současné chvíli jednáme. V důsledku krize jsou ale vyvíjeny všechny eh, různé tlaky na společnou daňovou politiku ve všech oblastech. Hlasy, které tuto politiku požadují, jsou stále silnější. Jak vyjednáváte například v komisi a jak vyjednáváte s finským komisařem Olim Rénem o tom, do jaké míry je možné eh, udělat tuto politiku společnou bez toho, aby byly nějaké negativní reakce ze strany členských států a do jaké míry vlády členských států a parlamenty jak tedy se stavějí k tomu, že jejich centrální úloha v hospodářské politice by byla omezena, by byla snížena o tuto daňovou politiku, pokud by došlo k zavedení společné daňové politiky a k zavedení společných daňových základů. Moje druhá otázka je následující. V důsledku hospodářské krize museli členské státy zpřísnit daňovou politiku. V důsledku toho došlo ke zvýšení DPH v mnoha členských státech. Málo pozornosti bylo ale věnováno tomu, že v některých členských státech jsou velmi slabé daňové systémy. Ten koloběh daní je jakýmsi národním sportem v některých členských státech. V některých členských státech dochází ke zvyšování DPH, ale toto zvýšení DPH nepřináší žádné příjmy do státních rozpočtů, protože daňové systémy v jednotlivých členských státech nejsou dostatečně dobré na to, aby právě zvýšení DPH přineslo dostatečné příjmy. jakým způsobem chcete vylepšit daňovou politiku v komisi právě na základě problému, který jsem zde zmínila. Náš výbor se v minulosti věnoval otázkám daňové politiky a spolupráci v oblasti daňovým podvodům a správních postupů v oblasti zdaňování. Jak ale vy v komisi chcete pracovat na předkládání návrhů pro zlepšení situace v tomto směru? A třetí otázka je následující. Týká se daně z přidané hodnoty. V mnoha členských státech došlo ke zvýšení daně z přidané hodnoty. Zaznamenal jste, že v oblasti služeb a řemesel jde v konečném důsledku o zdaňování práce v těchto službách, v těchto oblastech. Nejde o materiál a jiné předměty. Jde vlastně o zdanění práce. Práce je předmětem toho zdaňování. To snižuje možnosti malých a středních podniků zaměstnávat více osob, které by možná ten příjem potřebovaly. Uh, well, uh, uh for, for... Děkuji za otázky. k tématu posílené hospodářské zprávy nebo hospodářského řízení, tak to si myslím, že je v této době zásadní a měli bychom nalézt ale správnou rovnováhu. To znamená, nemůžeme eh, podkopat suverenitu členských států, které jsou kompetentní pro přípravu vlastních politik, ale zároveň musíme zajistit, že ty jejich politiky budou udržitelné, tedy udržitelné z pohledu mm, aplikace paktu stability a růstu a z pohledu makroekonomické stability. A teď ještě o oblast zdanění, tedy harmonizované systémy v oblasti nepřímých daní, které máme tak samozřejmě vždycky je co lze zlepšovat a je nutné tedy to dělat. Ale v oblasti přímých daní, tak zde já tedy navrhuji eh, zharmonizovat eh, ten základ eh, daně z příjmu právnických osob, protože to je prospěšné pro rozvoj vnitřního trhu, ale asi bychom neměli jít za tento rámec a třeba bychom neměli asi jít cestou harmonizace sazeb daně z příjmu, protože to je v kompetenci členských států. Asi eh, tady to moto je ne harmonizace, ale lepší koordinace. To znamená, aby přes tu skupinu pro daně členské státy mohly se koordinovat a vzájemně si vyměňovat zkušenosti, tak aby jejich systémy byly chytřejší a více orientované na podporu růstu. Výběr daní a daňové úniky. Toto téma je vážný problém, především teď, v době krize. Já jen doufám, že rozhodnutí o vytvoření eurofisku, takže to pomůže bojovat s problémy e, s výběrem DPH, protože samozřejmě ono to trvá, než se vytvoří celá ta infrastruktura, tak aby bylo možné rychleji si vyměňovat informace při zpracovávání eh, DPH mm, při přezraničních výměnách a potom se hovoříme i o tedy eh, spotřební daní z cigaret a Eh, dalších komodit, eh, které podléhají spotřebním daním, protože především v těch hraničních zemích, tedy země na hranici EU, tak tam je to problém. A zde je tedy třeba přijmout určité kroky. A ještě k DPH a úroveň zdanění těch eh, sektorů, které jsou náročné na použití pracovní síly. Víte, že mm, mm, ta směrnice umožňuje členským státům, aby aplikovali eh, sníženou sazbu DPH eh, na tyto služby, mm, které jsou založené především na využití práce. A to je jejich tedy rozhodnutí. A pokud se ptáte na můj osobní názor ohledně DPH, respektive výjimek z DPH či eh, snížené sazby DPH, tak já nemám to příliš v oblibě. Ani si nemyslím, že to slouží tomu účelu, eh, pro který to má být, ale členské státy mají toto právo samozřejmě v rámci směrnice mají právo aplikovat snížené sazby pro tyto služby, které figurují na jedné z příloh ke směrnici. Děkuji. A nyní má slovo paní Basesku. Thank you so much. Uh, Commissioner, I have a question for you. Uh, pane, koři, pane komisaři, mám otázku. Jak ochráníme konečné spotřebitele, klienty bank při zdaňování finančních služeb, tak aby oni nakonec nenesli náklady těchto daní. Kolegové tady hovořili o tom, že v Rumunsku vzrostla sazba DPH. Chtěla bych mu říci, že jsme se rozhodli navýšit sazbu DPH podle dohody s Mezinárodním měnovým fondem. Bylo to řešení, které po nás chtěli oni a my jsme s tím souhlasili. Takže my jsme se rozhodli navýšit sazbu DPH z toho důvodu, že první opatření bylo snížit důchody o 15% a v rozpočtové sféře platy o 25%. To ale soud zamítl. Takže nakonec se rozhodlo, že se to vyřeší navýšením DPH. Děkuji. Uh, Děkuji za otázky a za připomínky. K možnému přenosu břemene daně z finančních transakcí na spotřebitele. To je určitě otázka, které bychom se měli věnovat, když budeme sledovat dopady této daně z finančních transakcí. Zajisté je to relevantní téma. Měli bychom se zabývat dopadem tohoto řešení na spotřebitele. Pokud nakonec provedeme tu alternativu zdaňování finančních transakcí. Nicméně hodnocení dopadu se musí věnovat i dalším otázkám. Třeba, jestli toto řešení pomůže s volatilitou na trhu. To je také velmi složité téma. Názory se liší. Takže nebude to jednoduché rozhodování. A myslím, že budeme muset velmi opatrně kalibrovat takovéto návrhy. Pokud se nám totiž nepodaří ošetřit veškeré možné negativní dopady tohoto návrhu, tak se později v praxi třeba ukáže, že jsme se dopustili chyby. A já bych se nerad dopustil chyby při předkládání tak důležitých návrhů, jako třeba návrh, který se týká zdanění finanční činnosti nebo finančních transakcí. Teď, co se DPH týče, tak to byla spíše připomínka. K tomu bych asi jenom řekl, že o konkrétní sazbě DPH rozhodují členské státy. Rumunsko se rozhodlo, tak, jak se rozhodlo. Bylo to v souladu se stávající směrnici o DPH. Co se sazby týče, tak probíhají, eh, tak tam to bylo v pořádku, ale probíhají diskuse s Rumunskem o dalších otázkách spojených s DPH. Co se sazby týče, pakliže si to členské státy nastaví nad 15% a pod 25%, tak je to na nich. Dobrá, děkuji mnohokrát, pane komisaři. Máme prosím ještě nějaké otázky, dámy a pánové? Zdá se, že tomu tak není. Rád bych proto kolegům a kolegyním i vám, pane komisaři, připomněl, že na schůzi koordinátorů ve výboru Ekon jsme se dohodli na následujících prioritách pro léta 2010 a 2011. První prioritou bylo hodnocení dopadů zdanění finančních transakcí. O tom jsme hovořili dnes odpoledne. Dále revize směrnice o energetických daních, dále sdělení o daních a rozvoji. Návrh minima to už máme za sebou návrhy k DPH týkajících se kuponů, zelená strategie o nové strategii DPH, sdělení o prvních iniciativách v oblasti daňové občanům, legislativní návrh pro společný, společný základ daně z příjmu právnických osob. Tam by mě zajímalo, jestli pan komisař by se mohl k tomuto trochu podrobněji vyjádřit, tedy společný konsolidovaný základ, základ daně právnických osob. Potom máme ještě pár dalších priorit týkající se sdělení budoucí strategie v oblasti DPH. To je chystáno na rok 2011. Dále sdělení týkající se koordinace dědických daní a revize směrnice o zdanění úroků mezi spřízněnými společnostmi z více členských států. Poprosím o více informací k tomuto společnému konsolidovanému daňovému základu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zdá se, že program vašeho výboru je zcela v souladu s pracovním programem Komise v oblasti daní. A následně si myslím, že se nám bude dobře spolupracovat. tomu společnému konsolidovanému základu daně právnických osob. Tam musíme dokončit ještě během tohoto roku hodnocení dopadů a v závislosti na jeho výsledku předložíme v prvním pololetí roku 2011 návrh k tomuto společnému konsolidovanému základu daně. Jak jsem říkal, zvažujeme několik alternativ, hodnotíme jejich případné dopady a z toho se potom odváží, jestli to bude jenom společný základ, nebo společný konsolidovaný základ, nebo konsolidovaný základ. A potom, jestli to navíc bude na dobrovolném či povinném základě. Takže to jsou alternativy, které v tuto chvíli naše služby zkoumají. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Jsem rádi, že jste mezi nás přišel a až nazraje ta správná chvíle, tak vás znova pozveme. Now, ladies and gentlemen, Dámy a pánové, bohužel budeme muset přerušit schůzi do 16.30, jelikož nemáme ani zpravodaje, ani stínové zpravodaje v tuto chvíli v místnosti, takže nemůžeme diskutovat zprávy, které máme na pořadu jednání. Proto tedy přerušíme do 16.30. Děkuji. Right. We are resuming the meeting. Pokud dovolíte, tak bychom, tak bychom znova zahájili naše zasedání. Jsme u bodu 4, tedy kvalita statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku. Poprosíme pana Karase. Máte slovo. Präsident. Tak děkuji, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, děkuji, že jste mi před hlasováním ještě udělili slovo. Tak eh, vlastně jsme splnili všechny předpoklady Eurostatu, a již jsme to probrali na plenárním zasedání ve Štrasburku, položili jsme otázku k ústnímu zodpovězení a parlament odsouhlasil eh, rezoluci eh, pozměňovací návrhy usnesení mě vedly svým způsobem a já vám mohu říci, že mám velkou radost nad tím, že velmi dobře fungovaly neformální komunikační kanály a rada o něco zlepšila návrhy komise. Legislativní akt je uh, první eh, reakcí na Řecko, kde docházelo k zastírání opravdových údajů a komise neměla žádnou skutečnou možnost kontroly. K takovým případům nesmí v budoucnu docházet. To, čeho chceme dosáhnout, jsme stanovili v textu a já vám, abych to zestručnil, mohu říci pouze následující. Pře v pozměňovacích návrzích, které mi byly doručeny, jsem zohlednil všechna přání na změnu až na dvě, tedy opatřil jsem je znamenkem plus. Znamená to tedy, že přijímáme všechny pozměňovací návrhy na, můj, na moje doporučení. Máme zde ale dva pozměňovací návrhy, se kterými mám problém. Tak první pozměňovací návrh se kterým mám problém, je číslo 23 a úvodní ustanovení kolegy Bokroše. Tam jde o silnější zapojení Evropské centrální banky. Z mého pohledu a také po dohodě s Eurostatem jsou Eh, tyto formulace už jsou stávajícího práva a proto není potřeba nějaké nové opětovné formulace. Proto tedy navrhuji, abychom u pozměňovacího návrhu Lajoše Bokroše udělali mínusko a také u toho úvodního ustanovení číslo 14. A to není proto, že bych s tím nesouhlasil, a protože právně už je tato otázka opatřena. Po té, co jsem hovořil s ostatními institucemi, jsme si to tady takto vyjasnili. Tak za druhé mám zde pozměňovací návrh k tématu vyšetřovací výbor parlamentu. Tento požadavek se objevil na plenárce u usnesení a nezískal většinu. Z toho důvodu jsem hovořil s předkladatelem pozměňovacího návrhu a hovořil jsem také se skupinou ALDE. Tito všichni by samozřejmě tento vyšetřovací výbor rádi zřídili, to říkám otevřeně. Ale hovořil jsem tedy s předkladatelem pozměňovacího návrhu a hovořil jsem s ním o ústním otázce k ústnímu zodpovězení. Stojí tam, že komise by měla určovat, jak bude probíhat hodnocení a evaluace statistických důvodů a jak to probíhalo v minulosti. A já bych tedy v souvislosti s tím ústním pozměňovacím návrhem vyškrtnout ta čtyři slova a pokračovalo by to in the past to draw the relevant conclusions will shall report it to the European Parliament. Tím bychom tedy požadovali od komise prošetření všech procesů a stanovení toho, co bylo chybně vykonáno v posledních letech, kde byly chyby. Komise by potom musela parlamentu podat zprávy a my samozřejmě si potom ve výboru můžeme tyto otázky vyjasnit. Nyní tady bude na tahu komise. Ústní pozměňovací návrh by byl, teda ta čtyři slova by byla vyškrtnuta V našem výboru ten pozměňovací návrh získal většinu a tím pádem můžeme vyškrtnout pozměňovací návrh číslo 9 přímo nebo nepřímo, potom můžeme souhlasit s těmi všemi ostatními pozměňovacími návrhy až na ten jeden, který už je právně ošetřen. Děkuji všem, kteří spolupracovali a také děkuji všem za ochotu najít řešení a nejít do konfrontace. Děkuji všem také za to, že se pokoušeli najít nějakou společnou budoucnost eh, ke spokojenosti všech i Eurostatu. Děkuji. Thank you, Mr. Kars. Děkuji, pane Karasi. Chce se vyjádřit některý ze stínových zpravodajů? Jako jeden ze stínových zpravodajů bych chtěl poděkovat zpravodaji, že konzultoval tuto zprávu od samého začátku a bylo to velmi užitečné. Jak vidíte, je tam poměrně značná míra zhody u většiny pozměňovacích návrhů. Co se týče konkrétního návrhu, který zmíněn pan Karas, tak jsme pochopitelně všichni proto, aby se to vyšetřovalo, ať to vyšetřování vede k čemukoliv. Nemusíme nutně ukazovat prstem na někoho na samém začátku a budit strach. Mám pocit, že máme k dispozici v Eurostatu veškeré nástroje, aby vyšetřovací práce proběhla a necháme na nich, aby se rozhodli, jak se to bude řešit. Budeme se tedy těšit na schválení těchto pozměňovacích návrhů, až se k ním dostaneme později odpoledne během hlasování. Dobrá, tím se dostáváme k bodu 5, tedy financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Spravodajem je pan Tomas Hendl a pan Klute má nějakou záležitost. Děkuji. Já bych rád pohovořil za Tomase Hendla, který je tento týden nemocný a proto nemůže být přítomen. Poprosil mě, abych za něj řekl několik slov, pokud dovolíte. Tomas Hendl by vám chtěl nejdříve poděkovat za dobrou a konstruktivní spolupráci. Předložili jste řadu pozměňovacích návrhů, které všichni, všechny nebyly slučitelné, takže došlo k kompromisním vyjednáváním a tato vedla k pěti kompromisním pozměňovacím návrhům. Pod ty všechny se můžeme podepsat a doufáme, že naleznou většinu v tomto výboru. Jde o dva důležité body z našeho důvodu, z našeho pohledu. Kompromisy samozřejmě vedly k tomu, že eh, návrhy eh, zpravodaje byly poněkud oslabeny, ale to je při kompromisních vyjednáváních normální. A vedlo to k tomu, že máme před sebou tyto kompromisy. Tak zásadní je na jedné straně následující. Je to kompromisní pozměňovací návrh B. Tam jde o to, že je komise vyzývána k tomu, aby se zamyslela nad tím, jak by se daly zmírnit sociální následky, jako například nezaměstnanost, a jak by se aktéři mohli znovu zapojit do financování toho globalizačního fondu. To je tedy jedna věc. A druhý bod, který je podle našeho názoru důležitý, je následující. Za nástroje by měl být udělán restrukturalizační nástroj. Nejde tedy jen čistě o podpůrný nástroj, ale měli bychom se snažit o to, aby komise předložila názory k tomu, jak bychom mohli pracovat na restrukturalizaci, trvale udržitelné restrukturalizaci hospodářství, jak bychom to mohli tedy celé využít. A třetí důležitý bod z našeho pohledu je také v zájmu odborů, odráží zájmy odborů a je to žádost na komisi, aby zvážila, jak by bylo možné zjednodušit eh, kritéria přidělování prostředků a jak by šla zjednodušit procedura žádostí, abychom v současné chvíli, kdy nemáme k dispozici moc času, v dobách krize mohli tento nástroj dobře používat a rychle. Bylo by to dobré, bylo by dobré, kdyby se podařilo eh, zprávu odsouhlasit takto s těmi kompromisními pozměňovacími návrhy. Děkuji. Děkuji. Paní Hubner, prosím. Já jsem nutně nechtěla slovo, ale když už ho mám, tak bych chtěla říct toto. Ve skupině EPP ve spolupráci s liberály a se skupinou ECR, aspoň za EPP řeknu, že kompromisní návrh navržený panem Hendlem podle nás nevedl úplně ke koncensu. My si myslíme, že tyto kompromisní návrhy dostatečně nezapracovávají naše pozměňovací návrhy a následně tedy se budeme držet předchozí pozice a předložíme návrhy v tom smyslu jako na začátku. Obáváme se totiž, že závěrečný kompromis dostatečně nepodporuje strukturální změny, transformaci evropského průmyslu, jejíž, jejímž cílem by měla být vyšší konkurenceschopnost. Vím, že pan Hendl to ví, ale jenom ráda bych to zopakovala i tady, že tedy předložíme vlastní návrhy. Máme tedy na to názor, který podle nás nebyl úplně zapracován do kompromisních pozměvacích návrhů, tak jako byly nakonec navrženy a předloženy panem Hendlem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já zastávám, zastupuji naši zpravodajku paní Podimata, která spolupracovala na této zprávě. Paní kolegyně Hybnerová, paní kolegyně Hybnerová, cením si vaší práce. Nevím, k čemu docházelo zde ve vyjednáváních, ale beru na vědomí, že eh, přednášíte názor tří politických skupin. Já nevím, proč tomu tak je. A nevím, proč zde nemůžeme dospět k dobrému konsenzu. Možná, že bychom to mohli si vyjasnit ještě později, aby se tato situace často neopakovala. V každém případě jsme se pokusili podpořit zpravodaje. A to proto, že sdílíme názor paní Podimata, pro kterou je zpráva velmi důležitá. V první řadě přispěla k tomu, že zdůraznila, že nejde o průmyslovou politiku anebo firemní politiku, když hovoříme o tom Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Tento fond má mít strukturální dopady a má přispívat k tomu, abychom dlouhodobě změnili podmínky na trhu práce v určitém regionu, abychom je zlepšili. A tímto způsobem tento fond také doplňuje cíle strategie Evropa 2020 a chce trvale udržitelný a trvalý um, efekt, takže nejde o nějakou jako rychlou akci, která zase pohasne, takže chceme trvale udržitelný efekt. To je taková ta červená linie toho, co eh, ke zprávě přispěla paní Podimata. My podporujeme tu zprávu, chceme, aby byla ještě lepší. Nebudeme hlasovat proti ničemu, co je v tomto ohledu dobré, protože je to pro nás celkově velmi důležitá zpráva v tomto výboru. Váš. Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko se vydává ke zprávě ke zprávě tedy rozpočtového výboru a výboru EMPL, které jednají ve spolupráci. A je to důležité, protože jde o budoucnost tohoto fondu. Když se podíváme na vyhodnocení potřeb tohoto fondu, tak každý návrh, který by vedl k oslabení jeho, tak to by bylo politování hodné. Já nemám teď před očima kompromisy, mám pouze ty první pozměňovací návrhy, tak nevím, jak je to ošetřeno v kompromisu. Ale zdá se mi, že tady je jeden důležitý bod a v podstatě to se dotýká i některých návrhů paní Hybnerové. A to je otázka zapojení sociálních partnerů a podmínek sociálního dialogu v podnicích, eh, kde eh, jsou osoby propouštěny a budou čerpat z fondu. Zkušenost, kterou máme z Irska především, tak nám to ukazuje, že pokud tam nejsou do toho zapojeni sociální partneři, tak eh, Eh, eh, tak mm, lze ten fond využívat daleko méně efektivně v zemích, kde to probíhá dobře, jako v Německu, v Rakousku například, eh, tak tam je to snažší, protože tam od samého začátku až do konce jsou do toho zapojeni, do toho dialogu sociální partneři. A tam, kde to tak není, jako třeba v Irsku, protože tam nejsou odborové struktury, které by se do toho zapojovaly nebo vůbec, které by byly schopny vést eh, dialog s orgány, tak tam to tak dobře nejde. To je důležité a proto to původní znění zpravodaje, především k odstavci 5. Já myslím, že to bychom měli podpořit a já doufám, že to by mohlo figurovat ve stanovisku, které bude odhlasováno tímto výborem nakonec. Is there any other speaker? Ještě někdo si přeje slovo? Ano, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já k této zprávě jsem předložila několik pozměňovacích návrhů s cílem změnit trochu vyznění zprávy, a to ve dvou věcech. První cíl můj byl protože někdy to bylo právně nepřesné. To je první důvod. A druhý důvod je, že tam jsou některé věci rozporuplné. Na jedné straně chceme více využívat eh, tento fond, ale eh, mm, přidávají se tam kritéria, která ještě to komplikují, to čerpání. Proto je třeba zjednodušit eh, fungování tohoto fondu, ať je to, je to strukturální fond nebo tento fond globalizační. A e, Evropská komise ve své zprávě, výroční zprávě nebo v tom průběžném vyhodnocení by nám měla navrhnout e, takovou analýzu těch kritérií pro čerpání fondu, tak aby tento fond byl skutečnou přidanou hodnotou především e, pro naše strukturální politiky a aby ten globalizační fond byl užitečným nástrojem pro reakci na krize. Děkuji. Děkuji. Mr. Klute, you want to... Pane Klute, chcete ještě něco k tomu říci? Ještě něco? Ne? Ne? Zkuzák. Neděkuji, myslím, že bylo řečeno vše, co bylo třeba. Já bych rád ještě poprosil o to, abyste souhlasili s kompromisními pozměňovacími návrhy. Myslím, že jsou schůdné, takže to je moje výzva na všechny. Jinak si myslím, že můžeme pokračovat k hlasování. Thank you. Děkuji.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 Uh, right, we're closing the vote. Konec testovacího hlasování. Nyní máme, jak to vypadá, více těch kartiček uložených než eh, lidí, kteří by měli hlasovat. A budeme hlasovat o návrhu zprávy pana Karase o kvalitě statistických údajů v kontextu nadměrného Eh, řízení o nadměrném schodku. První hlasování je o návrhu 2. Prosím, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Potom hm, kompromis A. Prosím, pro, proti? Zdržel se? Přijato. Nyní návrh 23. Kdo je pro? Proti? zdržel se asi přijato, myslím. Ano. Prověříme, prověříme. Hlasujeme o návrhu 23. O návrhu 23 hlasujeme. Konec hlasování. Aha. Ano, prosím. Nepřijat paní eh, Luling. Ano, i bez vás se to tak dopadlo, takže neprošel. Stejně. 19 proti, takže nyní se dostáváme k návrhu 24 pro, proti, zdržel se přijato, 25 pro, proti, zdržel se přijato, 26 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 4 pro, proti, zdržel se přijato. 27 pro, proti, zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se. Já myslím, že asi to prověříme elektronicky. Hlasujeme o 28. Konec hlasování přijato. Návrh 5 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 29 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 30 a ústní pozměňovací návrh zpravodaje změnit slova and state pension fund a dá tam including state pension fund, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 6, tak kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 1 byl stažen, číslo 8 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní návrh 9. Zde máme ústní pozměňovací návrh. Změna na poslední chvíli proběhla. A to vypustit slova name the responsible parties, toto výmout z toho ústního návrhu, který bude znít. In how the collection and evaluation of financial statistics from member states was conducted in the past and draw the relevant conclusions which shall be reported to the European Parliament. So that's the new... Takže to je nový ústní pozměňovací návrh, takže prosím, kdo je pro? To je ústní pozměňovací návrh, ze kterého jsme právě vymuli výraz name the responsible parties. Proti, zdržel se. Teď jsem celá zmatená. Takže elektronicky prosím. O čem hlasujeme je ústní pozměňovací návrh, eh, který byl pozměněn. Ano, můžeme začít hlasovat. We'll <laughs>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 Nyní se dostáváme k úvodnímu ustanovení 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 11. Návrh 11 pro. Proti? Zdržel se přijato. 12 pro. Proti? Zdržel se přijato. 13 pro. Proti? Zdržel se přijato. 14 pro. Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit návrh 14 elektronicky. Hlasujte. Všichni odhlasovali, přijato. Návrh 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 ve dvou částech. První část, kdo je pro první část, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, druhá část byla zamítnuta. Návrh 18 pro, proti, zdržel se. Přijato 19 pro, proti. Já myslím, že lepší prověříme. Radši prověříme, nebylo to jasné. Na, hlasujeme o čísle 19. Všichni odhlasovali. Dobře. Přijato dvěmi o dva hlasy. 20. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní hlasujeme o takto pozměněné verzi celého návrhu elektronicky, prosím. Všichni odhlasovali. Přijato 38 k 1, jeden se zdržel. Blahopřejeme panu Karasovi, děkujeme. A nyní ano, můžete zatleskat, dobře, tak. Okay. Okay, um, this is now the draft resolution. Nyní návrh usnesení o Evropské facilitě finanční stability a Evropském mechanismu finanční stabilizace. a já to musím vzít od zhora, nemá to čísla, takže to sledujte. První, původní odstavec, kde je pro? Amblok až kam? Unblock, tedy všechny odstavce, co začínají výrazem having regards. Having regard. Já myslím, že unblock až po odstavec 3. Můžeme hlasovat unblock. No, no, no, no, no. no. No, at least, at least the recital. Right, okay. Right, I think I... Ano, já myslím, že asi pomalej radši. Takže všechny, co začínají having regards, až po minus A. Ano, všechno, co začíná having. Having regard to. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní máme minus a nový od SND pro, proti, zdržel se. Já myslím, že asi si to budeme muset prověřit. Minus a nový. Oh, sure, yeah. Thank you. It does. Okay. And that's carried. Přijato 21 ku 19. Odstavec minus AA. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Odstavec A. Kdo je pro? Chcete prověřit minus AA? Tak prověříme. Všichni hlasovali dobře, zamítnuto. 22 ku 19 zamítnuto. Nyní odstavec A. Prosím, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Nyní se dostáváme k odstavci B. Ne, s pozměňovacím návrhem socialistů. Kde pro? Proti? A teď jsem tady úplně zmatená. No, it is right. Go back to paragraph B. A zpátky k odstavci B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. A nyní se dostáváme k odstavci C. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Odstavec D. Pro? proti, zdržel se přijat. Odstavec E pro, proti, zdržel se přijat. A nyní kompromisní návrh od zelených k odstavci 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. A nyní se dostáváme k odstavci 2 s návrhem EPP. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. A dostáváme se teď k odstavci 2a. Všichni, kde pro, proti, zdržel se, přijat. 2b pro, proti, zdržel se, zamítnut. Odstavec 3 pro, proti, zdržel se, přijat což znamená, že odpadá verze EPP a můžeme hlasovat o návrhu socialistů, což je doplnění, kde pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit tento návrh. Right, that is rejected by one. O, jeden hlas neprošel. Ještě jsem to prověřila. Já sama mu nerozumím, ale to je jedno. Teď nyní 3A, nový, nový, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 4 s ústním návrhem od socialistů změnit Sustainability of Public Finances, Economic Growth and Competitiveness výrazy, výrazem sustainable, tedy dá tam přidat jméno, taková gramatická změna. I understand it. Anyway, those in favor? pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 6. První verze. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato odstavec 7 s návrhem socialistů pro, proti, zdržel se. Ano, přijat. A nyní se dostáváme k 7a. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijat. 7b pro, proti, zdržel se přijat. 8. EPP stáhlo. Takže se dostáváme k návrhu ALDE. Pro, proti, zdržel se. Přijato. 9b ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se. Přijato. A druhá část pro, proti, zdržel se. Zamítnuta. Odstavec 9 pro, proti, zdržel se. Odstavec 9 verze socialistů. Odstavec 9 ve verzi socialistů. Takže to máme na prvním místě na seznamu, takže prověříme. Elektronicky to bude snažší. Konec hlasování. Všichni odhlasovali zamítnout. A nyní se dostáváme k původnímu odstavci 9, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. A návrh 10, socialisté pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 11 od zelených pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit návrh 11. Všichni hlasovali, zamítnuto. A dostáváme se nyní k odstavci 11 ve verzi socialistů pro. Proti. Zdržel se také zamítnuto. We now come to... A nyní odstavec 11 ve verzi EPP pro, proti, zdržel se, myslím, také zamítnuto, ale můžeme si to prověřit, 11 EPP. No, A přijat, přijat, eh, dobře. Takže tím opouštíme konečně odstavec 11 a dostáváme se k 11 a nový odstavec od zelených. Pro? Proti? Zdržel se přijat. 11b, nový, ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Můžeme prověřit. První část 11b. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Zamítnuto. Druhá část tudíž od. Myslíme si, že druhá část odpadá. A dostáváme se tedy k odstavci 12. Socialisté, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat odstavec 12a, nový odstavec s ústním pozměňovacím návrhem, ústní návrh, no dobře, takže ke 12a nový odstavec plus, mm, pokud tedy bude přijat ten s tím ústním pozměňovacím návrhem, tak odpadá původní 12, takže 12a stanoví, že um, zamýšlí při vydání eurobondu a tak dále a to musí být v souladu s paktem stability a růstu. Ještě ten původní návrh to měl jinak. 12a nový. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Já myslím, že to bylo přijato, ale prověříme radši elektronicky. Sorry. Yes, that, that was carried. So... Přijato. Nyní se dostáváme k odstavci 13 ve verzi socialistů. Pro, proti, zdržel se zamítnuto a původní odstavec 13 pro, proti, zdržel se přijato, odstavec 14 Aha, takže nemůžeme mít odstavec 14. Takže hlasujeme teď o e, takto pozměněném textu. Elektronicky hlasujeme o celém návrhu. Somebody being slow, one more to come. Okay, no, everybody voted who's going to that. Ještě jeden ne, už mám odhlasováno, schváleno. Děkuji vám všem. Tím se dostáváme k návrhu stanoviska pana Tomase Hendla k financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jste připraveni? Pojďme na to. Kompromisní návrh A pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá. Tím pádem jednička byla stažena. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zbytek tedy odpadá u odstavce 1 bodu 1 a tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tím pádem budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 6 a 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zbytek tedy odpadá. A další bude jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 a 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tím se dostáváme k kompromisu D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, tedy kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17. Pro? Proti? Myslím, že to je přijato, protože EPP nehlasovalo. O 17. hlasujeme. Ověříme elektronicky, žádné pole. Ne, ne, ne, nebylo. 16 odpadala. Nikdo pro ní nehlasoval. 17. o které budeme hlasovat elektronicky. Přijato. Osmnáctka. kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Devatnáctka a dvacítka. kde je pro? Proti. Zdrželi se. Můžeme si to prosím ověřit elektronicky. Pozněci návrhy 19 a 20. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Přijato. Tím pádem 21 odpadá. Kompromis E1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis E2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 26. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Můžeme si prosím ověřit 26 elektronicky? Je to velmi těsné, omlouvám se za další ověřování. Odhlasovali jste? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní tedy budeme hlasovat o textu v pozměněné verzi, a to elektronicky. Text byl přijat, blahopřejeme tedy zpravodaji. A to je vše, pokud se nepletu. Ano, mám pravdu, žádné další hlasování nás nečeká. A tím se dostáváme k CRD 4 v rámci Bazilie 2 a revize směrnic o kapitálových požadavcích. Yeah, Um, um,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 I'm sorry, colleagues, it's just a slight technical... Kolegové a kolegyně, omlouvám se za malé technické zdržení vyplývající z toho, že máme další trialog, takže se musíme rozhodnout, který místo předseda bude této schůzi předsedat. Už jsme jej identifikovali. But since neither of us are here to speak, we'll be okay. Nemáme mnoho času, ale myslím, že už jsme to zvládli. Ah, Vatican. Okay. okay, let's proceed further. Pokračujme tedy v diskusi o zprávě pana Karase. Pane Karase, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Eh, hovořili jsme o návrhu zprávy o CRD4, anebo jak se tomu také říká, Basilate 2. Eh, v tomto výboru už jsme o té zprávě tedy diskutovali a to i v souvislosti CRD 3. Než se budu věnovat pozměňovacím návrhům, udělám krátkou poznámku. Jako zpravodaj si myslím o rozhodnutí G20 k Bazilej 3 za špatné. Považuji ho za kontraproduktivní a považuji ho také za věcně a politicky za únik před zodpovědností. G20 ještě než jsme dosáhli shody eh, v Bazileji stanovila, že nebudeme určovat termín implementace, žádný konkrétní časový okamžik. A za druhé se shodli na tom, že státy mohou individuálně používat tuto směrnici a už je nikdo nebude nutit k tomu, aby ji používali všechny. To vůbec neodpovídá reakci na krizi, protože pokud něco potřebujeme, tak je to, jsou to rovné mezinárodní podmínky, hospodářské soutěži a odstranění nerovností. Potřebujeme rovněž globální rámec pro regulaci, aby nedocházelo ke žádnému dalšímu zkreslení. Takže říci, že ano, přijde to, ale nevíme kdy a pokud to přijde, nevíme, kdo to zavede, protože si to každý může udělat podle svého. To není politická zodpovědnost a vůbec to neodpovídá významu a obsahu té směrnici o kapitálových požadavcích a vůbec to neodpovídá reakci na krizi, kterou potřebujeme. To říkám otevřeně. Z toho důvodu si myslím, že je o to důležitější, aby Evropský parlament dodržoval náš harmonogram pro nás není centrálním bodem čistě ten harmonogram, ale obsah. A my pracujeme na obsazích, se kterými můžeme souhlasit. A pokud se shodneme na těch obsazích, můžeme potom samozřejmě hovořit o, té, o tom harmonogramu implementace. Rád bych poukázal na to, že v naší zprávě se věnujeme dvěma zcela zásadním bodům. Ten první je následující. Jsme toho názoru, že Bazilej a Bazilejský výbor a komise před vypracováním stanovi, eh, směrnice musí udělat hodnocení dopadu na reálné hospodářství. Balky, banky nejsou samoučelné, ale jsou nástrojem k financování ho, ekonomik. A druhý náš požadavek je následující. Ten kumulativní efekt všech stávajících opatření na finančním trhu musíme nahlížet v souvislosti eh, se všemi ostatními, protože máme zde CRD3, CRD4, diskuze o bankovních odvodech, diskuze o transakční dani a máme před sebou také otázky, které souvisí se zajištěním vkladů. Znamená to tedy, že potřebujeme zohlednit obojí, proto abychom si mohli stanovit ten harmonogram. Takže na, za prvé je tam to posouzení dopadu na reálné hospodářství a potom kumulativní efekt všech stávajících regulací. Takže to vše obojí potřebujeme, jako je to součást naší zprávy z mého pohledu rozhodnutí G20 nic nemění. My budeme pracovat dále na regulaci, která obsahově je z našeho pohledu správná. Zohledňuje rozdíly v na, ve stávajícím návrhu a rozdíly mezi bankovním strukturou eh, ekonomik americký, americké a evropské. A tam se má zrušit vlastně ten eh, rozdíl mezi těmito dvěma systémy. Právě ten vývoj na G20 má zcela zvláštní politický význam a my se chceme postavit naší zodpovědnosti. Rád bych poděkoval za mnoho pozměňovacích návrhů, které byly doručeny, bylo jich celkem 258. Tyto pozměňovací návrhy ukazují, že toto téma je obzvláště důležité. A protože se nejedná o legislativní zprávu, ale o politický signál, který bude vysílat Evropský parlament. Tyto pozměňovací návrhy tedy tím pádem také ukazují, kolik otázek v bazilejském výboru a v komisi ještě musíme zodpovědět, abychom dospěli k širokému konsenzu. Velká část pozměňovacích návrhů, tedy většina, se ubírá směrem, kterým se ubírá také návrh zprávy. A očekáváme, tedy při sestavování zprávy jsme očekávali, že se nebudeme moci věnovat všem konkrétním problémům eh, kvůli právě omezení znaků, které můžeme použít. Proto velmi vítám, že pozměňovací návrhy vedou k prohloubení témat. Přesto ale trvám na tom, že bychom u této zprávy měli stanovit určitý plán dvoustupňový. V současné fázi jde o politickou výpověď Evropského parlamentu. To je rozhodující a ještě jsme se nezapojili do rozhodování o směrnici. Takže jde hlavně o to posílení toho politického signálu, který zprávou vyšleme, právě jako odpověď na summit G20. A nechceme se teď věnovat všem konkrétním bodům. Tato doplnění, pozměňovací návrhy jsou přesto velmi uh, užitečné. Hlavním cílem mají být rovné mezinárodní podmínky hospodářské soutěže a také současná implementace ve všech státech. Nemůže docházet k tomu, že ten, který bude implementovat směrnici jako poslední, získá největší výchovy. Ale to je samozřejmě, to je ale to, z čeho vychází G20. Nechápu, co tím zamýšleli. Musíme najít eh, rovnováhu mezi stávajícími obchodními modely, eh, formy trhu. Evropskému parlamentu se eh, podařilo už CRD4 vyzvihnout jako hlavní téma ještě o CRD4, ale ještě ve bazilejském výboru nerozhodujeme, ještě nenadešel ten čas a proto tedy ještě nemůžeme rozhodovat ani v komisi o tom, jestli opravdu potřebujeme směrnici jako následek nebo výsledek bazilejského výboru. Takže toto rozhodnutí ještě nemůže padnout. Takže uh, Potřebujeme se nejdříve dohodnout v bazilejském výboru a potom se musíme dohodnout na tom, jestli očekáváme ten návrh směrnice, také v souvislosti s tím, jak rozhodla G20. Eh, je zde odkaz eh, v mnoha pozměňovacích návrzích na malé a střední podniky. Tyto návrhy mají mou plnou podporu. Takže ještě z toho důvodu také potřebujeme ten, eh, to hodnocení dopadu. Jsem také otevřen tomu, že komise by měla hrát aktivnější roli v bazilejském výboru. Ona teď společně s Evropským parlamentem musí zaujmout vedoucí roli evropských států v bazilejském výboru. Vidím zde také zhodu v tom, že různé obchodní modely v Evropské unii jsou důležitou součástí zprávou a právní formy samotné nesmějí být pouhým eh, jediným rozhodovacím kritériem. Takže ne tedy ta právní forma. Máme tři různé právní formy, a sice investment bank, investiční banky, akciové banky a retailové banky. Z mého pohledu mohu potvrdit, že kvalita kapitálu rovněž musí být rozhodující. Zakládat se musí na principu trvalé udržitelnosti, absorpce ztrát a flexibility platební. Mezi pozměňovacími návrhy se objevují také problémy menšinových podílů a rozdílů v daňových systémech. Stabilita finančního systému je naším nejvyšším cílem. Velké rozdíly týkající se eh, derivátů, ty všechny musíme vyřešit. To všechno platí o rozdíly eh, účetních bilancí. Máme zde eh, koeficient Eh, stabilního financování a musíme zabránit nerovnostem. Musíme také zabránit koncentracím různých tříd aktiv. Existuje také nebezpečí, že bude Evropa zasažena hůře než ostatní trhy, protože koeficient zadluženosti je celkem nízký díky kapitálovému financování mezi jednotlivými finančními strategiemi musíme rozlišovat eh, přístup fits all, tedy hodí se pro všechny, ten není ten jediný správný. Jsem rovněž toho názoru, že si musíme nejdříve vyjasnit, co bude zasaženo, zataženo do toho koeficientu zadluženosti, čeho by se to mělo týkat a potom bychom měli rozhodnout, jestli to bude v pilíři 1 nebo v pilíři 2. Myslím si, že existuje Eh, možnost, že najdeme mm, mezi těmi pozměňovacími návrhy a mezi zpravodají eh, dobré kompromisy. Jsem otevřen následující diskuzi a chci také eh, vyzvat všechny ostatní kolegy, aby překládali další kompromisní pozměňovací návrhy. Doufám, že čas do 6. září využijeme, že budeme v kontaktu s jednotlivými předkladateli pozměňovacími návrhy i telefonicky nebo mailem, abychom zkrátka v 6. září ve výboru mohli dobře hlasovat. Děkuji všem za konstruktivní spolupráci. Karas. Uh, Děkuji, pane Karasi. Poprosím všechny kolegy a kolegyně, kteří si budou brát slovo, aby se omezili ve svém vystoupení na tři minuty, protože nás čekají ještě další tři zprávy. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Pan Pulman bude jako první. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že to můžu stihnout v těch třech minutách, které mám k dispozici. Prosím vás, čas, ale spustit až teď, až teď mě zpravodaj poslouchá, takže začín, začnu nyní. Sdílím názor kolegy Karase v tom, jak katastrofální zacházení si toto téma vysloužilo v Torontu. V každém případě se nedá ospravedlnit, že zde nebyly poskytnuty rozumné uh, Eh, odpovědi, že se neustále zamotáváme do vyjednávání. Neposiluje to hospodářství a neposiluje to ani důvěru občanů v jednotlivých členských státech v politiku a v eh, síle řešit problémy. Možná, že bychom mohli hodně diskutovat o tom, proč k tomu tak došlo. Eh, před chvílí jsme začali diskutovat o těchto příčinách s kolegou Šemetou. Eh, já si myslím, že Evropané také nevysílají dostatečné signály, co očekávají od ostatních a od sebe samých. To je vlastně důvod, proč k něčemu takovému dochází. Takže se teď vlastně začínáme shodovat v tom, že chceme komisi vyzvat k tomu, aby se bazilejského vyjednávání účastnila intenzivněji a že by nám také transparentně měli dávat najevo, co tam vlastně dělají jako komise a že by také měli eh, zapojit do celé evropské strategie členské státy. Ale pokud takovou evropskou strategii nenajdeme, nemůžeme si stěžovat na to, že ostatní se do toho nezapojují, když jde o to hledat řešení. Myslím, že kolega Karas má pravdu také v tom, že u nových pravidel pro banky musíme dávat pozor na to, abychom nedospěli k arbitrážním řízením. Tam možná už nejde hospodářskou politiku, protože možná, že chceme dosáhnout něčeho nového, ale vlastně zavádíme pravidla, která vedou ke zkreslení trhu. A jeden bod chci zdůraznit a možná, že tady se naše názory mi eh, roz, rozlišují, liší. Možná, že si to můžeme vyjasnit během několika následujících týdnů, kdy o tom budeme hovořit když se v budoucnu, tedy o tom, kdy se v budoucnu objeví problém, nesmějí o tom nám podávat zprávu pouze bankovní instituci. Mnoho údajů můžeme vyčíst ze statistických údajů a mnoho pravidel a regulací v bankovním sektoru je různých. Já vím, že kolega Karas hovoří o tom, že je tady opravdu rozrůzněnost, ale my si musíme ujasnit, jaká jsou fakta, jaká, jaké jsou opravdové údaje. A moje poslední myšlenka je následující. Nejsem toho názoru, že bychom kvůli zkreslení trhu se měli vzdát generálně všech eh, eh, reform pokud jde o kapitálové požadavky. Myslím, že CRD3 e nevyřeší všechno, mnoho nám toho zůstane. Například anticyklická opatření, která potřebujeme pro reálné hospodářství. Ano, ta nám zde zůstanou. Ten balíček potřebujeme dát nějak dohromady, ale nutně potřebujeme pokračovat v reformách v kapitálových požadavcích. Nesmíme poslat, vyslat signál takový, že budeme pokračovat velmi pomalu, anebo vůbec. To by byla špatná retorika, protože my vlastně chceme dospět k té reformě eh, bankovnictví a chceme ji také sestavit tak, aby dobře fungovala. To je samozřejmé. Eh, Děkuji, paní Ford. Děkuji mnohokrát. Děkuji za skvělou práci panu Karasovi, děkuji i kolegům a kolegyním za pozměňovací návrhy. Souhlasím s tím, co říkáte, že nejdůležitější je načasování nových pravidel pro banky. Je potřeba, aby to bylo ve správné fázi cyklu, aby uznávali různé obchodní modely, ale zároveň, aby na nich panovala mezinárodní zhoda. Měla jsem pocit, že G20 přes víkend spoustu těchto věcí vyřešila. A následně i řada připomínek, kterou předložili, koleg, které předložili kolegové a kolegyně v pozdějovacích návrzích, říkala, že ta otázka je komplikovanější, než jsme si mysleli. G20 hovořila o otázkách eh, morálního hazardu. Jenom krátce k některým návrhům. Co se týče zátěžových zkoušek, tak tam si myslím, že je velice důležité, abychom drželi stanovisko pana Karase, že zátěžové testy musí probíhat, musí být jasné a musíme se dívat na finanční instituce a ústavy transparentněji, abychom chápali rizika. Co se týče derivátů, tak eh, ústřední zúčtování, o tom se hovořilo na G20. Pakliže finanční ústav má vlastní kapitál a tím kryje deriváty, tak by pravděpodobně neměla být trestána tolik, jako kdyby tomu tak nebylo. Co se standardu týče, tak eh, škoda, že jsme se trochu odsunuli od mezinárodních účetních standardů přes víkend, ale nemyslím si, že vždy musíme mít jedno řešení pro všechny, jak pro regulátory, tak pro investory, tak pro finanční eh, úřady, daňové zprávy. Určitě se to dá vyřešit jinak. Podívejme se tedy na to. Co se týče eh, zadlužení, existují důkazy o tom, že řada ústavů byla předlužena Nicméně nezapomínejme na ten konečný cíl a nenechejme se zastrašit účastníky na trhu, kteří říkají, že to je příliš tvrdé řešení. Ano, možná to bude těžké, ale je potřeba s tím něco dělat. Co se likvidity týče, tam je potřeba snížit rizika koncentrace. Na druhou stranu ale zase musíme mít k dispozici likvidní aktiva. Co se týče sekuritizace, tak tam jsem byla ráda, že se znova otevírá tento trh, minimálně podle dnešních Financial Times. Nezapomínejme na to, že z tohoto trhu můžeme dostat určitá řešení, která nám pomůže pomohou dobudovat eh, dlouhodobé financování energetických potřeb, takže tady příliš nezavírejme dveře, alespoň nimi nebouchejme. Teď, co se týče nového kapitálu, Někteří jakoby navrhovali, že změny typu kapitálu by se daly odložit do vzdálené budoucnosti. Já jsem měla pocit, že to by bylo špatně. Můžeme umožnit i kapitál, který bude ztrátový, aniž bychom tím položili banku. Děkuji. A nyní pan Klute, další stínový zpravodaj. Děkuji. Vlastně toho nemám moc, mnohé již bylo řečeno a to nemusím opakovat. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů za naši skupinu a v zásadě se soustředí na tom, že chceme poněkud vylepšit formulaci, chceme celou věc popohnat dopředu. Myslím si, že během kompromisních vyjednávání teprve uvidíme, co z toho bude. Děkuji. Thank you. Apparently... Děkuji. Pan Lambert je stínovým zpravodajem, zjevně já ho tady nemám napsaného, ale v každopádně vám dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve k politickému kontextu. Souhlasím s mnohým, co tady zaznělo. G20 byla strašným příkladem toho, co by se nemělo na globální úrovni dít. Ale my bychom měli postupovat dopředu co nejrychleji, předložit svůj názor, který za sebou ponese velkou většinu tohoto parlamentu. Když se podíváme na stávající zkušenosti s dozorem a na řadu otázek ve strategii Evropa 2020, tak uvidíme, že chceme, aby, chceme-li, aby nás někdo poslouchal, musíme mít velkou většinu. A tím můžeme i radě ukázat, že je možné získat velkou většinu přes eh, široké politické spektrum a spektrum zemí, které tady máme zastoupeny. Takže to samo o sobě je důležité. Co se rychlosti týče, tak tam souhlasím s panem Karasem, i to je důležité. Ještě pár dalších věcí. Banky říkají, že je potřeba opatrně zavádět jednotlivá opatření, která plánujeme. Ano, to si klidně můžeme vyslechnout, ale na druhou stranu to má své podmínky. Pakliže budeme opatření postupně zavádět, tak banky by měly přijat další podmínky, například omezení odměňování vedoucích pracovníků a vyplácení dividend. To tež platí i pro prémie. Když chtějí, abychom byli hodní při zavádění nových opatření, tak to neznamená, že by měli poskytovat stejné odměny svým vedoucím pracovníkům, které často jsou absurdní. Teď, co se týče financování reálné ekonomiky, tak souhlasím s panem Karasem v tom, že hlavně jde o to, aby finanční sektor znova začal financovat reálnou ekonomiku, což je jeho normální role. Ale chci, aby tomu opravdu tak bylo. Pokud zase budou chtít, aby dostali čas na postupné zavádění nových opatření, tak budou muset prokázat, že financují reálnou ekonomiku. A já musím říci, že zatím v tuto chvíli toho příliš nevidím v této oblasti. Nebudu probírat obsah jednotlivých pozněvacích návrhů, jenom bych ještě řekl, že bychom měli být připraveni na následující. Říct, ano, chceme rovné podmínky, ale na druhou stranu rovné podmínky jsou ideálem a v realitě neexistují. Máme přece tak velkou různorodost v tomto světě. A možná jsme měli v Torontu říct, že jsme chtěli globální opatření, ale na druhou stranu, pakliže nejsme schopni se na globální úrovni dohodnout třeba na FTT, tak potom Evropská unie to stejně bude dělat. To by mělo být jasné poselství, které zazní. Že nebudeme podmiňovat svou budoucnost koordinace na globální dohodě, protože to může trvat desetiletí. To je všechno, děkuji. Děkuji. Paní Luling, prosím. Paní Luling, omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych tomu řekla, že skutečně velice souhlasím se spravodajem Eh, s jeho úvodem, s tím, co řekl, protože co se stalo na summitu G20 v Torontu o víkendu, takže to eh, je mm, mm, eh, něco, co eh, by v nás eh, mělo jaksi vzbuzovat eh, snahu ještě více udělat tu finanční regulaci tady u nás. I přes hodně úsilí, tak ty hlavní ekonomické velmoci na planetě neřeší krizi jednotně, jak řekl pan Karas, asi ta koordinace je velice chabá a každý si to bude dělat po svém, podle vlastní tradice a podle své víry a přesvědčení a za těchto podmínek je třeba eh, si dávat velký eh, pozor na to, co uděláme my jako Evropané. A proto je důležité, abychom našli tu správnou rovnováhu mezi těmi požadavky na obezřetnost, eh, to je teď tak důležité, eh, i vzhledem k krizi, kterou jsme zažili, a rovnováhou tedy i eh, mezi těmi problémy, které zažívá finanční sektor a vůbec bankovní sektor celý. Takže a zároveň je třeba sledovat, co dělají naši konkurenti na světě. Riziko je příliš velké a že všichni si to budou dělat po svém a to bude zdroj velkých problémů. A pokud Evropská unie potom by mohla se dostat do konkurenční nevýhody. A pokud jde o mé pozměňovací návrhy, tak já zcela souhlasím s obavami, které zde vyjádřil Otmar Karas. Já jsem pouze mm, dala pár upřesnění, pokud jde o míru zadluženosti. Zde já se snažím uh, Eh, eh, mít tuto míru eh, zadluženosti pouze pro ty rizikové nebo spekulativní investice. A já bych ráda, abychom toto ještě dále projednali spíš než, že bychom tam dali jednu či dvě míry zadluženosti, které by byly rigidní a penalizující pro někoho, tak možná Eh, eh, spíše bychom to měli jako pravidlo, které by se vztahovalo na eh, takové investice, které představují reálné riziko, kdežto ty tradiční nerizikové mm, transakce, likvidní transakce, tak ty by neměly tedy být předmětem takovéto míry zadluženosti. Já myslím, že tím se musíme ještě pečlivě zabývat a i komise by se tím měla zabývat. Za druhé. A tedy pokud jde o ty depozitní banky, respektive aktivity depozitních bank. Takže zde Ehm, samozřejmě já si myslím, že tedy ta práce toho depozitáře, tady asi jdeme příliš daleko v této věci a dokonce bych, bychom i bránili, aby banky plnily tuto důležitou funkci depozitáře v řadě situací a proto můj pozměňovací návrh chce, aby ty normy pro budoucí likviditu, aby byly zcela uspůsobeny podle různých aktivit těch depozitních bank bank a především pokud jde o investiční fondy a pokud jde o hypoteční aktivity. Takže to je všechno, co jsem chtěla říci, pane předsedo, v naději, že eh, pan zpravodaj vezme mé připomínky do úvahy. Děkuji. A pan Hokmark má slovo nyní. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je důležité abychom, když diskutujeme o tom novém rámci, tak abychom se na to podívali eh, holisticky. Finanční stabilita eh, neznamená, že se budeme zabývat pouze jedním sektorem v ekonomice. Ne, eh, je to průřezové. Musíme mít hodnotu aktiv, která bude stabilní a potom musíme mít regulaci, která to ale bude podporovat, budu tomu pomáhat. Někdy, když hovoříme o problémech, tak Ehm, spíše se zaměřujeme, máme tendenci se zaměřovat na otázku solventnosti, ale obecně řečeno to nebyl ten hlavní problém. My jsme měli takové problémy u evropských bank, ale hlavní problém to nebyl. Hlavní problém byla likvidita a důvěra především. Především důvěra. A té se nedostávalo kvůli e, té procyklicitě a vidíme, teď víme, čemu se vyhýbat a to je nežádoucím důsledkům. Když budeme přijímat předpisy, regulaci eh, pro banky, pojišťovny, které se týkají tedy jejich aktiv, eh, tak eh, my jsme viděli, že musíme dbát na to, aby to, ta naše regulace ještě tedy nevyvolala větší problémy, než jsme měli předtím. Aby, a aby to nebyly nežádající důsledky. Když se na to podívám z jiného pohledu než tady kolegové, třeba zasedání G20 a mm, k tomu, co tam říkali evropští představitelé a náš parlament, tak v příštích letech, v příštím desetiletí, to znamená, že musíme snížit především rozpočtové schodky, což znamená že dojde k omezení eh, prostředků, finančních prostředků, ale zároveň nemůžeme přijímat takovou legislativu, která ještě způsobí další omezení prostředků třeba na úvěry, protože potom určitě to bude další nežádoucí důsledek, který z toho vznikne a který povede k další formě finanční nestability. A proto bych chtěl zdůraznit, jak řekl zpravodaj, že je třeba mít hodnocení dopadu hodnocení dopadu eh, těchto pravidel, těchto předpisů, jak to, eh, jaký to bude mít dopad na financování eh, investic třeba do inovací a jak to, jaký to bude mít dopad na konkurenceschopnost, na to, abychom byli lídrem na světě a i skutečně jak to přispěje k tomu, že budeme řešit eh, reálný problém. A proto eh, každé pravidlo musí vycházet z míry rizika pro každý ten sektor. A to je takové zvláštní. Mm, eh, a třeba ta míra zadluženosti, ta asi nevyřeší ten problém, který my jsme zažili skutečně. A my jsme viděli, že ve Spojených státech to nezafungovalo a my se snažíme teď řešit problém, který jsme ani tady neměli a e, prostřednictvím nástroje, e, který stejně na to nefungoval. A já myslím, že proto musíme souhlasit se zpravodajem a také pozor na pravidla, která budeme přijímat, protože jinak je zde riziko, že zabráníme růstu a vlastně tím de facto podkopáme stabilitu. Děkuji. Děkuji. Paní Beres. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji zpravodaji za tento návrh, který um, nám umožňuje eh, vypracovat eh, naše stanovisko eh, včas, než věci budou příliš zastaralé a než dostaneme nějaký návrh, se kterým moc neuděláme potom. Za prvé chci vyjádřit souhlas se spravodajem a říci, že ty technické aspekty regulace, že k těm se vrátíme později. Co je důležité teď při této zprávě vyslat politické signály a z tohoto pohledu dovolte, abych zpravodaj navrhla, a to jsem udělala přes mé pozměňovací návrhy, dovolte, abych navrhla tři důležité body. Za prvé, E, to navazuje na jeho obavu a to, že e, to je ta globální otázka dopadu této legislativy. E, v analýze dopadu, kterou musíme mít k dispozici, tak zde, je, zde jsou určité věci, které je třeba tam ošetřit. Tady nejde o to, že eh, bychom chtěli eh, dělat eh, nějaký plezír bankám a podobně. Ne, my musíme prověřit, jak naše bankovní legislativa podpoří nebo naopak nepodpoří financování evropské ekonomiky. A v souvislosti s tímto navrhuji doplnit dvě věci, které doufám, že budou předmětem vašeho souhlasu. Za prvé, když Eh, někdo investuje, tak je třeba se na to podívat. A Lisabonská smlouva v článku 9 hovoří o tom, jaký to bude mít dopad, jak, jaký ta investice bude mít dopad na zaměstnanost, na tvorbu pracovních míst, tak abychom náhodou nedávali přednost eh, investicím, které by omezovaly pracovní příležitosti. Samozřejmě někdy to je nutné v případě restrukturalizací, ale nicméně je třeba se podívat na dopad na pracovní místa. Vy jste zmínil Evropu která má k dispozici diversifikovanou bankovní architekturu. Ale ti, kteří pracují v Bazileji, asi zrovna to nemají v hlavě e, zachovat diverzitu, různorodost té evropské bankovní architektury. To jim neleží tolik na srdci. A proto v té studii dopadu je třeba se podívat, jaký bude dopad naší legislativy na různorodost naší bankovní architektury a především z pohledu